Vážené kolegyně a kolegové, všichni jsme sledovali dramatické události kolem Majdánu eh, v Kijevě a viděli jsme, jak Ukrajina eh, prožívá největší změnu v moderní historii. Jménem Evropského parlamentu chce vyjádřit eh, naši solidaritu kijevskému národu. Obdivujeme vaši vytrvalost a vaši sílu násilí posledních dní. Mnozí lidé na Ukrajině přišli o život a jménem Evropského parlamentu bych chtěl příslušníkům těchto obětí vyjádřit naši solidaritu. Dobrá zpráva však přišla v sobotu po dva a půl re- Eh, letech byla propuštěna na svobodu eh, paní Timošenková a zde bych chtěla poděkovat eh, především panu Petr Koksovi a také panu Kvašněvskému za jejich nasazení při zprostředkování. Toto zprostředkování bylo důležitým příspěvkem k osvobození paní Timošenkové. Ukrajina stojí před velkými výzvami. Hlavním cílem musí být stabilita a jednota země a také národní usmíření. Proto je nezbytné rychle vytvořit vládu, která bude také určitým zrcadlem eh, politických eh, sil a která připraví volby 25. května. Eh, Evropská unie a mezinárodní společenství musí podpořit Ukrajinu také proto, aby nedošlo k ekonomickému kolapsu Ukrajiny. E, proto, abychom umožnili také trvalou demokracii. Dnes večer se vrací e, také delegace s nejnovějšími zážitky z Kijevu a ve středu se budeme zabývat tímto tématem na plénu. V solidaritě s lidmi a především v respektu před oběťmi, e, které padly v boji za demokracii a svobodu, bych vás chtěl poprosit, abyste se zvedli na jednu minutu a připomněli si tyto oběti. Děkuji vám. Dámy a pánové, před více jak dvěma lety eh, došlo k tragické nehodě v Kerale v Indii. Eh, dva eh, indičtí rybáři přišli o život a chtěl bych ještě jednou vyjádřit naši solidaritu s rodinnými příslušníky Masliano Latore a Salvatore Girone. Před dvěma lety jsou v rukou justičních úřadů. Nehledě na to, zda jejich obžaloba je oprávněná, bych chtěl vyjádřit eh, svou obavu z, dlouhého, z dlouhé vizby a vyzývám také indické úřady, aby aplikovali mezinárodní právo a především mezinárodní námořní umluvu. Itálie a Evropská unie budou bojovat proti piráctví na celém světě a především především v ohrožených oblastech. Vztahy mezi Evropskou unii a Indií musí spočívat eh, na respektu právního státu. Naše vztahy mohou se rozvíjet pouze diplomaticky na základě dialogu. Eh, jakákoliv pomsta především eh, vůči italským občanům je nepřiměřená a proto vyjadřujeme solidaritu s těmito dvěma osobami. Nyní má stělení. Právní výbor na zasedání 10. února ověřoval pověření paní Kary dle eh,